Meine Damen und Herren, wir... Dámy a pánové, já tedy eh, zahajuji znovu hlasovací zasedání a budeme pokračovat zprávou pana Groše a sice o eh, službách eh, službách z železnic. 62 pozměňovacích návrhů výboru, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. Pan Kamb se hlásí. Vážený pane předsedo, já jsem nemohl vystoupit před chviličkou. Pokud je o eh, členství v EU, jednou